Vítám všechny, myslím si, že bychom už mohli pokračovat, protože už máme desetiminutové spoždění. Já udělám poněkud později běžné zahájení schůze a hned zahájíme první bod našeho pořadu jednání a to je slyšení kandidáta na funkci výkonného ředitele agentury ECHA. ECHA je v centru našeho pořadu jednání dnes protože dopoledne už jsme o ní hovořili dnes dopoledne a budeme tedy pokračovat dnes odpoledne. Ráda bych vám připomněla, že mm, výkonný ředitel je jmenován řídící radou na základě seznamu kandidátů předložených komisi a na základě zveřejnění tohoto místa ve Evropském věstníku a na internetových stránkách. A Eh, je nutno, aby disponoval manažerskými schopnostmi, ale také odbornými znalostmi a znalostmi o příslušný, příslušné legislativě. Eh, tento ředitel by měl být vyslechnut co možná nejrychleji, aby parlament, a to je proč jsme se zde dnes sešli, si vyslechl našeho kandidáta, pana Bjorna Garna, Gama Hansena, 28. a 29. září byl vybrán. Pan Hansen byl vedoucím chemické jednotky v chemickém oddělení v DG Environment, čili ochrana životního prostředí. Jeho mandát bude na pět let v případě, že bude zvolen. Nejprve tedy dám slovo panu Bjornu Hansenovi a na desetiminutový úvod. A potom budeme mít první kolo otázek koordinátorů vždy v bloku po pěti minutách a potom druhé kolo otázek dalších poslanců po třech minutách. A e, potom samozřejmě si vyslechneme ještě na závěr stanovisko kandidáta. Takže, pane Hansene, těšíme se na to, jak se představíte. Já nechci nic předjímat, ale možná, že mohu říct, že se těšíme na budoucí spolupráci s DG. Envy, máte teda s Echo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení členové parlamentu, dámy a pánové, já jsem nesmírně poctěn, že mohu sedět zde před vámi a být vám také k, k dispozici pro diskuzi, kterou budeme mít a budoucí spolupráce, o té by se mělo teprve rozhodnout. Úvodem bych rád řekl pár slov o sobě a potom budu tak trochu vysvětlovat moji motivaci, protože eh, to je práce, po které nesmírně toužím a myslím si, že mám příslušné kompetence a doufám, že získám tedy i vaši důvěru, že budu moci eh, tento, tuto funkci vykonávat. Eh, já jsem Dán, ale Žil jsem pouze 11 let v Dánsku, 13 let jsem žil v Itálii, 13 let jsem žil v Belgii, 11 let ve Spojených státech, dva roky v Německu, rok ve Finsku. A když si toto připočtíte, tak získáte, sečte, tak zjistěte, kolik mi je. E, já jsem vzdělávání absolvoval ve Spojených státech, mám bakaláře v matematice, Eh, magistr a eh, magistr v matematické modelování a také PhD z Nizozemska od Technické univerzity v, mate, v teorii matematické pravděpodobnosti eh, Eh, potom jsem vstoupil do komise, kde jsem pracoval 26 let, eh, vždycky v rámci chemických látek. Hlavně jsem se soustředil na technickou odbornou vědeckou stránku a na druhé straně na politickou stránku. A to je jádrem toho, proč jsem se ucházel o toto místo vášnivě, protože si myslím, že propojení vědy a politiky je naprosto fascinující. Každý den stojíme před výzvami, každý den je nějaký problém, každý den se nám podaří nějaký problém vyřešit a to je tedy obrovská motivace která mě velmi uspokojovala třeba že v rámci tedy Evropské komise. A s touto fascinací, myslím, jde ruku v ruce má kompetence. Viděl jsem politickou stránku, viděl jsem odbornou stránku, viděl jsem vědeckou stránku během let, kdy jsem pracoval ve společných výzkumných centrech, centrech i zde v Bruselu. A proto eh, si dobře uvědomuji, jak důležité je mít politická rozhodnutí pro vědu a vědecky podložená politická rozhodnutí eh, já jsem pracoval na různých úrovních, na evropské úrovni, ale rovněž OECD ve Spojeném výzkumném centru jsem se účastnil na technické Eh, zasedání technických pracovních skupin, také jsem byl eh, částí eh, přípravné práce Stockholmské dohody. A také zde v mé profesi v Bruselu jsem byl vedoucí delegace Rotterdamské, Stockholmské a Bazilejské úmluvy. Měl jsem tu čest zastupovat a vést tedy delegaci Evropské unie v těchto jednáních. Já se domnívám, že v těchto letech jsem se opravdu naučil, eh, co je obsahem mé práce ve všech možných funkcích, od prostě tého nejnižšího stopa až po vedoucího oddělení. Eh, a to znamená, že jsem řídil nejenom lidi, ale také řídil obsah práce. A s touto kompetencí tedy já doufám, že i vy uvidíte, že budu schopný dostat těm výzvám, eh, kterým bych čelil příštích pět let. Evropský projekt je vždycky pln zajímavých výzev a v příštích pěti letech budeme čelit mnohým z nich, ať už je to Evropská agenda pro rok 2025, kudy se bude Evropa upírat, ale také záležitost Brexitu a e, zabezpečení toho, že kompetence ECHY a kompetence personálu ECHA, která již byla budována 10 let, a přispívala k legislativě, bude moci optimálně být využívána i pro budoucí práci v Evropské unii. A tady se domnívám, že prostě moje životní dráha, moje kompetence a znalosti mohou být velice užitečné jak pro vás tady v parlamentu, tak pro kolegy na komisi a především v agentuře ECHA jako takové pro, termo, eh, pro personál abychom zajistili, že kompetence ECHI budou optimálně využívány a že se bude dále implementovat další legislativa Evropské unie. Já si myslím, že tady bych mohl skončit. Všiml jsem si, že čas je krátký a já jsem nechtěl hovořit příliš dlouho. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Hansene. My jsme řekli, že první kolo otázek eh, budou mít koordinátoři. Minutová otázka, dvě minuty na, opět, eh, na dvě minuty na odpověď. Je to jasné? Takže začneme s Norbertem Posem za EPP. Jednominutová otázka a potom můžete mít možnost samozřejmě klást další otázky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, pane Hansene, že jste dnes odpoledne s námi. A jelikož mám omezený čas, rád bych hned Eh, začal svou otázkou, která se týká uskutečňování nařízení o biocidech, eh, kde byla ECHA velice silně zapojena. Mohli bych, byst, mohl byste nám krátce nastínit celý proces autorizace, jakým způsobem je nějaká látka um, autorizována? a povolena, e, protože víme, e, mně se tedy stále donáší, že na jednotlivých vnitrostátních úrovních vznikají velké náklady jak pro žadatele, tak pro podniky tak pro sestavení celé té nezbytné složky. A to samozřejmě zatěžuje zejména malé a středně velké podniky. Jak e, se do této věci pouštíte? Děkuji. Pan Hansen. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Já nejprve eh, popíšu generické kriky o, kroky o nařízení, o kterém jste se zmínil, které bude podobné jak dalším postupům. Eh, máme tady dvoukrokový postup. Nejdřív je potřeba E, mít také společnosti v Evropě, které nám dají k dispozici data, aby členské státy mohly zpracovat e, vyhodnocení a to vyústňuje potom k tomu, že se předá e, tento materiál agentuře, a která dá vyhodnocení a na základě toho může být příslušná, příslušný produkt příslušná aktivní látka dát do seznamu povolených. A můžeme ukázat, že aktivní látka je používána bezpečně. Je třeba nejprve se podívat, že tedy ta látka je bezpečná. A druhý krok je schválení produktu. V tomto nařízení eh, v, biocid, eh, v nařízení o biocidech eh, je podobné, ale je tady také možnost procházet jednotlivými členskými státy. Pakliže pravidla jednotlivých členských států už vypršela, je možné vyjasnit tady eventuální nerovnosti prostřednictvím mechanismu neutrálního uznávání a řešení těch rozdílů. Tak to, to tedy postupuje procedurálně, ale jistě vaše otázka se ptá také na náklady. To je otázka, kde malé a středně velké podniky bojovaly, aby mohly splnit požadavky stanovené v nařízení. A tady na jedné straně, ano, je to tak, je třeba vyvážit prostě tu akci mezi potřebou o informace, aby se zajistila bezpečnost těchto látek, Eh, které jsou označeny jako eh, nebezpečné, ale potom je třeba také odstraňovat ne příliš vysoké eh, překážky pro průmysl. Ale máme tady mechanizmy v eh, nařízení o biocidech samotné, které umožňuje sdílení údajů a tím pádem snižování nákladů. Ale samozřejmě ECHA samotná hraje veliký význam v technické pomoci a ve vypracování takových hlavních směrů či instrukcí, aby umožnila podnikům co nejsnadněji splnit jejich, jejich požadavky na legislativu. Děkuji. Máte nějakou dodatečnou otázku? Není-li tomu tak, děkuji. A nyní paní Dali na minutu. Um, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také panu Hansenovi. Dnes dopoledne jsme zde měli slyšení, jestli o tom víte. A transparentnost je jedno z důležitých témat, kterým se intenzivně věnujete a i já chci s vámi si pohovořit o transparentnosti. Proč? Myslím si, že celá ta diskuse, která se odehrává, týká se také mimo jiné klasifikace glyfozátu, je něco, co bude mít dlouhodobý dopad na způsob eh, práce agentury ECHA. A celá řada lidí má pocit, že ten celý proces je tak jaksi zahalen do nedostatečné transparentnosti a agentury EU mohly udělat mnohem, mnohem více. Jeden z hlavních problémů je ten, že agentury EU také závisejí na studiích, které jim poskytnou zástupci průmyslu. Už se to zde zmínilo eh, dnes dopoledne. ECHA nemůže dělat svoje nezávislé studie, využívá ty studie, které dostane. Jak se postaráte o to, aby se tyto věci změnily? jaký je váš názor na tento fenomén a co byste dělal jinak eh, ve srovnání s tím, co se dělalo do posud. Děkuji, pan Hansen. Děkuji vám za vaši otázku. Ano, transparentnost rozhodně je zásadní věc, zvláště pro vědecké agentury. Čím více transparentnosti, tím lépe. To je opravdu jedna ze základních cest, jak se postarat o to, že bude důvěra v práci agentur. Protože stačí jeden drobný problém, který zrujnuje řádnou práci mnoha let. Takže potřebujeme transparentnost v oblasti postupů, ale i tom, co se rozhoduje a na základě čeho. To je nesmírně důležité. Ale to není jádro vaší otázky. Naše otázka se zaměřuje na to, zda by agentura měla nebo neměla dělat sama testy, anebo zda má spolehat na data, které jí poskytne průmyslová sféra. A jak to řešit v budoucnu regulativní systém, z kterého vychází legislativa v oblasti chemikálií, vychází z zkušenosti, že eh, průmyslové testování většinou bývá kvalitní. A už se to takto dělá nějakých 40 až 50 let. Začalo to už v roce 67 směrnicí o nebezpečných látkách a funguje to dobře. Ale samozřejmě Eh, zjištění vyplývající z případu, kdy to nefungovalo a k tomu také přispělo dnešní dopolední slyšení, je něco, co je třeba detailně zanalizovat a vyvodit z toho eh, důsledky, jakmile k takovýmto zjištěním dojde. Takže určitě je to nesmírně důležité, aby agentura bedlivě sledovala i vaše diskuse o tomto tématu, i diskuse na jiných místech aby se zjistilo, zda došlo skutečně k nějakým chybám a zda skutečně zde byly nějaké změ- došlo ke změně dokumentů, nebo ty dokumenty byly nějak eh, editovány, vypuštěny z nich informace a je třeba na zareagovat. Zatím tedy ten systém funguje, má různé pojistky, eh, je zde možné například auditovat ty laboratoře, které Eh, vypracovali ty studie, o to může ECHA požádat, takže ty eh, pojistky řádného fungování tady jsou. A co se týče budoucnosti, není to tolik v rukou eh, agentury ECHA, ale spíše v rukou komise. A pokud by měly nastat změny, tak také prostě další rameno toho legislativního procesu. A to na základě rozhodnutí, zda to měnit nebo ne. Evaluace směrnice REACH například analyzuje eh, efektivitu generování dat pro REACH a jsem si jist, že jakmile komise představí příslušné sdělení, tak tuto diskusi můžeme zahájit. Děkuji. Chcete navázat na tuto otázku? Ano, krátce. Má EKA nějakou možnost hrát širší roli, například, že by ECHA dělala nezávislé studie, kdyby proto byla podpora a navýšil by se jí rozpočet a podobně? Já si nemyslím, že by zde byla nějaká vědecká překážka, spíše je tu ta administrativní záležitost, kde je třeba zajistit, aby ECHA měla tyto možnosti a schopnosti, ale z vědeckého hlediska, hlediska kompetenci si myslím, že tam žádná velká překážka není. Samozřejmě je to otázka personálu, která by se musela zanalizovat v této souvislosti. Například v USA mají takzvaný národní zkušební program, který už funguje řadu let právě tímto způsobem a také trochu něco vím o tom, jak funguje a jsou to opravdu řádní vědci, kteří prostě eh, vykonávají tuto činnost a funguje to takže pokud by to byl úkol, který byste nám zadali, byli bychom schopni ho plnit. Děkuji a nyní má slovo paní Gerling. Děkuji vám. Já vás zde srdečně vítám, jsem ráda, že jste přišel mezi nás. Já bych se trochu chtěla zeptat na téma Brexitu. Vítám skutečnost, že jste otevřeli nový portál na svých webových stránkách a snažíte se něm pokrýt také dopady Brexitu pro podnikatele a registrující společnosti. A určitě je tam ten termín roku 2018 a podnikatele ve, Spojených ve Spojeném království tomu mají řadu otázek, co to pro ně znamená. Ti, kteří tedy tam ještě nedošli do cíle, budou postupovat, ale někteří intenzivně investovali do toho, aby splňovali požadavky REACH a teď si říkají, jaké to bude mít dlouhodobé dopady. Ale to od vás vlastně nechci slyšet odpovědi na tyto otázky. Chci vědět toto. Jako nový generální ředitel eh, co byste udělal tedy to, aby se pomohlo těmto podnikům a ať už bude politická dohoda jakákoliv, aby, aby ECHA byla tady v té pozici řešit tuto otázku? Jaké jsou zde plány agentury ECHA? ECHA a e, v souvislosti s Brexitem je vlastně na tom přijímajícím konci. My si musíme počkat, co se rozhodne v Bruselu a implementovat. Samozřejmě bývá to tak, že v Bruselu se něco rozhodne, hned druhý den by měla ECHA implementovat a ne vždy to takto funguje. ECHA tedy musí být také proaktivní, aby pochopila to, co se odehrává a přesně tak proto tam máme tu webovou stránku s otázkami a odpověďmi, kde je právě Eh, sada otázek a odpovědí týkající se toho rozvodu. Nepředjímáme nějakým způsobem ten nový vztah, ale prostě co se bude dít v souvislosti s tímto takzvaným rozvodovým řízením. A to znamená, že to nastoluje vlastně jasný přehled situace a to je dobře, že to ECHA udělala, protože podnikatele pak vědí, co by měli udělat, případně na co se mají připravit. V té otázce, co by ECHA dělat měla, a co já budu rozhodně dělat, je opravdu bedlivě sledovat ta jednání, úzce spolupracovat s partnerskými generálními ředitelstvími DG Grow, ale DG Sante a DG Environment, tak abychom tedy věděli, jakým směrem se jednání ubírají a jestli už něco z toho můžeme implementovat dříve, protože samozřejmě jakmile vznikne nějaká dohoda, tak každý a zvláště podnikatelé v EU 7, 27 i ve Spojeném království budou očekávat odpověď. Takže to je jedna z těch věcí, eh, které opravdu musíme bedlivě sledovat. Jakou je chcete navázat? Jenom stručně. Neočekám politickou odpověď, ale obecně strukturálně myslíte, že ECHA bude schopná nabídnout Spojeném království jakýsi eh, způsob sekundárního členství, že by se tedy pokračovalo jako doposud, ale z hlediska poplatku, že by to bylo jiné. Máte například eh, s, eh, tahy se zeměmi Evropského hospodářského prostoru. Vidíte zde nějaké strukturální překážky, nemyslím teď překážky politické. Děkuji vám. Ano. ECHA samozřejmě bude implementovat to, co se rozhodne v Bruselu. Co se týče vztahu který vznikne poté. Tak tam jsou nějaké větší či menší problémy. Pokud bude Spojené království nadále nějakým způsobem implementovat REACH, ale pokud součástí té dohody, která vznikne ve vztahu k budoucím vztahům se Spojeným královstvím, by bylo například to, že Spojené království bude REACH implementovat a tam ECHA bude hrát nějakou roli a bude zajištěné financování, tak bych neviděl důvod, proč by se zde ECHA neměla zapojit. Ale samozřejmě jsou zde různé technické záležitosti i právnické záležitosti, které je třeba si vyjasnit, aby zde ECHA mohla řádně fungovat, ale obecně by v tom neměl být eh, žádný problém. Ten problém by se měl vyřešit v rámci vyjednání toho budoucího vztahu a rádi také poskytnujeme naše znalosti pro toto jednání. Děkuji a pan Hebrandy, který tu ale není. Paní Jatamaky, která ho zastupuje. Děkuji vám a jsem ráda, že jste přišel mezi nás. Já mám velice krátkou otázku. V rámci Eh, kompetencí ECHA, jak eh, může podpořit snažší přechod na cirkulární ekonomiku. Oběhové hospodářství, pane Hansene. Hladký přechod na oběhové hospodářství je otázka definování, jaké oběhové hospodářství si přejeme. A jakmile to bude definováno, tak ECHA může zaujmout pozici, tak jak to zajistit, aby to proběhlo hladce. Když se na to podívám z hlediska ekonomického chemikářského, tak eh, máme zde nějaký materiál, určité hodnoty, kterého si přejeme recyklaci a chemikály, které obsahuje, které jsou nějakým způsobem nebezpečné látky a u kterých máme tedy doklad toho, že si tyto látky nepřejeme. No a najít rovnováhu mezi těmito dvěma záležitostmi. To je ten problém, nebo to je ta otázka politiky. Echa, ať už to půjde jakýmkoliv směrem z těch dvou možností, může pomoci technicky, eh, poskytují informaci, kde se používají určité chemikálie, kde vstupují znovu prostřednictvím recyklace do hospodářství a to jak na úrovni chemikálí, tak na úrovni jednotlivých produktů. Například zde máme autorizační systém ECHA, který nám to ukazuje, takže ECHA akumuluje celou řadu technických informací o pohybu chemikálí, v hospodářství i v tom oběhovém hospodářství. Oběhové hospodářství obecně je takový velice dlouhodobý projekt, takže to, jak ECHA určitě může přispět, je e, zlepšit znalosti o chemikáliích tak, aby v oblasti vývoje chemikálií a produktů pro oběhové hospodářství bylo tak, kole, že se bude e, snižovat používání nebezpečných látek. Takže zde opravdu ECHA musí hrát důležitou roli, eh, podporovat to pojetí těch nebezpečných látek, aby nakonec to nedopadlo tak, že budeme používat jenom ty chemikálie, kde chceme cirkularitu, ale také prostě chápat, jakým způsobem se různé materiály a chemikálie eh, používají. Děkuji. Chcete na to navázat? Ano, možná navážu. Jaký je podle vás největší, nejsložitější problém při tomto přechodu na oběhové hospodářství, podle vás osobně? Myslím si, že z technického, odborného hlediska ten největší problém je to správné rozhodnutí, přesné rozhodnutí. Já bych možná uvedl takový příklad, to je lepší asi. Rozhodnout tedy chceme, aby byly normy úplně stejné pro recyklovatelné materiály jako pro ty původní nebo primárně vyrobené materiály a nebo budeme akceptovat výjimky, kdy tam například budou vyšší eh, míra kontaminace u těch recyklovaných materiálů, abychom dovolili recyklaci. Například v souvislosti s eh, Richem jsme uh, diskutovali o kadmiu v uh, okenních rámech z PVC a je tam omezení na určité uh, uh, míru kadmy a když dojde k té recyklaci, tak vlastně uh, je to teď ten primární zdroj. A je to otázka, chceme mít tu situaci takovou, anebo ne. Děkuji, paní pan Hojsling. Děkuji, pane Hansene, děkujeme, že jste přišel mezi nás. Já se chci zeptat na REACH. REACH začíná pod písmenem R, registrace látek. A to je to, čím všechno začíná. Začínají s tím i mnohé problémy. Po více než deseti letech REACH stále ještě Eh, těch analyzovaných složek neodpovídá ještě těm legislativním požadavkům. Eh, s řádnou registrací ovšem stojí a padá i úspěch rýče. Jak chcete zajistit, aby tedy veškeré zaregistrované látky REACH odpovídaly eh, legislativním požadavkům a ochrana zdraví před nebezpečnými chemikáliemi analýza v rámci RIČ zde nedodává e, výsledky, ale přitom ECHA vesele schvaluje určité pochybné látky a neanalyzuje přitom přiměřené analýzy. Jak chcete zajistit, že systém omezení i systém schvalování bude v budoucnu fungovat lépe, tak, aby byly relevantní nebezpečné látky nahrazovány rychleji a potom také import vysoce nebezpečných látek z třetích zemí, jak zde zajistit ochranu před tímto dovozem nebezpečných látek. Děkuji. Pane Hansene, prosím. Děkuji vám. Myslím si, že odpověď můžeme eh, rozložit na řešení dvou témat nebo já bych se zde věnoval tak dvěma oblastem. Ale nejprve bych chtěl říci toto. Za posledních deset let ECHA věnovala mnoho času k to, tomu, aby REACH začal dobře fungovat a dodával výsledky. A samozřejmě mohu sdílet také to, co zde zaznělo ve výboru o výkonnosti a Eh, vlastně zajištění fungování agentury ECHA a toho, že přináší skutečné výsledky. A druhý krok, kam míří vaše otázky, jak vlastně zajistit efektivitu a zlepšit tedy ty výstupy a zlepšit také činnost echa. Jsou zde dvě možnosti, jak se na to podívat, nebo takové dvě cesty. Za prvé, po deseti letech implementace REACH ECHA má už nazbírano určité všeobecné znalosti eh, chemikálí. Jde to nad rámec toho jednotlivého rozhodnutí o jednotlivé chemikály. A tato kompetence, tyto znalosti o chemikáliích tu teď jsou a měly by se využívat v těch aktivitách, ať už je to evaluace, registrace a další. Tím bude umožněno rychlejší a lepší rozhodování. Na druhou stranu je třeba zde zvyšovat efektivitu obecně, o tom se diskutuje s výbory a zaměstnanci, že kdykoliv učiníte nějaké rozhodnutí, tak vždy se z něj musíte nějak poučit. A po deseti letech je opravdu doba nazrála k tomu, abyste si sedli v agentuře a ve výborech a říci si, tak jak jsme se poučili, kde můžeme rozhodovat rychleji. A dovolte mi ještě 24 navíc. A toto byl přesně ten postup, jak jsme od té eh, původní legislativy v oblasti chemikálí došli k rýči, kde jsme prostě udělali analýzu, co funguje a co můžeme zlepšit. A myslím si, že o po deseti letech implementace REACH, ta komis, Evropská komise to dělá evaluací REACH a i ECHA, to může učinit na více na té technické, vědecké úrovni, detailnější úrovni, a tak, aby se zlepšilo a urychlovalo rozhodování, což bude i vhodnější pro občany. Děkuji, navazující otázka. Ano. Patří to k vašim prioritám, které si stanovujete, nebo jaké jsou vaše tři hlavní priority, které máte v plánu? A, ah, ano. Ano, je tady celá řada priorit. Jedna je efektivita v rámci agentury a nejde jenom o to zajistit náležitou implementaci eh, příslušných eh, pět legislativ, eh, které implementujeme, ale také, aby se náležitě starala o další legislativu v oblasti chemikálií. Ale takže první priorita důležitá je efektivita. Druhá důležitá priorita je ta, že se třeba se postarat o to, aby ECHA za pět let byla ještě lepší, taková kompetentní agentura v oblasti chemikálí a mohla zde podpořit tvorbu politiky v oblasti chemie v EU. Děkuji. Tím se dostáváme na závěr kolečka na koordinátoru. A bude kolečko další. A mám zde seznam řečníků, který není zas tak příliš dlouhý, takže pokud se chcete ještě přihlášit, přihlašte se. A nyní má slovo paní Kaldenbach. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišel a také za vaše zevrubné odpovědi. Něco z toho, co jsem měla na svém seznamu otázek, už jste řekl, takže jenom dva malé komentáře. Uh, Moje otázka je, jak vy osobně nakládáte se zprávami parlamentu, například v souvislosti s otázkou udělování absolutéria agentuře. My se zaobíráme jako výbor ENVY velice intenzivně touto otázkou a samozřejmě také jako výbor pro kontrolu rozpočtu. Tady tedy existuje celá řada eh, konstatování a já bych chtěla vědět, co z toho se bere vážně. No vy určitě řeknete velice vážně, ale jaké nejvíce, tedy například, když se jedná o to eh, měřit výkon v agenturách. To je první otázka. A druhá otázka v návaznosti na to, co tady zaznělo kde vidíte možnost anebo úlohu ECHY působit také jako poradní orgán anebo pod, dodávat podporu právě pro to oběhové hospodářství. Protože právě v souvislosti s chemikáliem domnívám se přece jenom oběhové hospodářství vyvolává určité otázky, pan Hansen. Ano, děkuji. Dvě velmi odlišné otázky, ale ano, samozřejmě, jak předvídáte sama, já to beru velmi vážně, ten výsledek rozpočtového cyklu. Já jsem byla členem řídící rady ECHA jako zástupce DG Environment pro rok a půl a vlastně po celou dobu, co jsem působil, v Bruselu jsem byl důvěrnou osobou i mimo, takže jsem sledoval rozpočtový cyklus i způsob, jakým se udráží v agentuře ECHA. Bylo to velmi uspokojivé. To, co vyplyne z diskuzí, je celkově předáno řídící radě. Sekretariát potom navrhuje reakci na jakoukoliv kritiku či jakékoliv body, pak se o tom diskutuje, na plánování reportingu je to oznámeno řídící radě a přijato. Historie v posledních deseti letech ukázala, že je to cyklus neustálého zlepšování a že to, že si to manažeři osvojili, opravdu se osvědčilo, protože ta chybovost se ještě zmenšila. A ještě, promiňte, pak zde ještě bylo to oběhové hospodářství. Já mohu jen navázat a říci, že ECHA má své kompetence pomáhat institucím implementovat balíček oběhového hospodářství. Jakýmkoliv způsobem bude rozhodnuto, že by ECHA měla pokračovat, pracovat. ECHA rozumí toxicitě chemikálií, ale také používání chemikálií v průběhu celého života. K tomu patří i vlastně odpad nebo opětovné používání. Takže na základě toho my potom eh, uvidíme, jakým způsobem, jakým směrem se bude oběhové hospodářství ubírat. Zda tam bude tedy rovnost mezi recyklovanými materiály a prvotními surovinami, anebo tady bude nějaká výjimka pro ty druhotné suroviny. Děkuji. Pan Hojtema. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Hansene, že jste tady. Nejdříve osobní poznámka, potom možná otázka. Měli bychom si uvědomit, jak je důležité mít takovou instituci, jako je ECHA. Máte za úkol vyhodnocovat všechny chemikálie používané v EU, jejich vlastnosti. Já myslím, že bychom měli být velmi rádi a měli bychom být hrdí na to, že máme takovou instituci, která zaměstnává nejlepší experty. Hodnotíme vědecky tyto chemikálie. Neměli bychom tedy uh, upadat do politických diskuzí. Na to bychom si měli dát velký pozor. Moje otázka souvisí s tím, co říkala paní Dali o transparentnosti. Určitě musíme mít důvěryhodnou agenturu ECHA a výbor pro hodnocení rizik má klíčový význam, ale zároveň vy musíte mít kapacitu na to, abyste to mohli dělat. Můžete nám něco říci o financích, které dostáváte, o výši financí, které dostáváte? Mm, také ve vztahu s Brexitem později. Máte strach, že nebudete mít dost financování do budoucna? A jak eh, my můžeme vlastně zajistit, abyste měli dost peněz a jaká je v tom vaše role? Pan Hansen? Ano, děkuji. Já myslím, že tam jsou dvě části. Nejdříve tedy ta obecná část financování, aby se zajistilo, že ECHA může pokračovat v práci. A Potom specifická otázka, jakékoliv extra náklady kvůli Brexitu. Má role, jedna z mých hlavních funkcí je zajistit, že zde bude dostatek finančních prostředků, že alespoň tedy budou oznámeny komisi finanční potřeby agentury ECHA přes řídící radu v každoročním rozpočtovém cyklu. Kromě toho mou prací bude dívat se na to i z dlouhodobé perspektivy, podívat se na to, co může ECHA udělat, aby pomohla EU v oblasti chemikálií a tím pádem také zajistit práci toho personálu, který ECHA má. Já si myslím, že tam je velký potenciál, pokud zde bude politická vůle, aby se využili kompetence a znalosti, které si vybudoval personál ECHA v uplynulých deseti letech abychom ještě působili efektivněji na zprávu chemikálií nad rámec těch pěti legislativních nástrojů, které ECHA zatím vyvinula. Pokud je o Brexit, tak z perspektivy Bruselu můžu říct, mm, to nebude nic moc. Ale to je ještě předtím, než jsem hovořil s agenturou. Já jsem si jist, že to bude mnohem komplikovanější než z perspektivy Bruselu. Takže to je věc, kde nemohu přinést teď jasnou odpověď, ale je to určitě záležitost, kterou se budeme zabývat. Nejde jen o to, že zde třeba nebude dohoda. To je ta nejjednodušší část, tam můžeme říci, že zatím tady není tedy žádná nová dohoda, probíhá ten rozvod. Nejde jen o to, že bychom odpojili telefon nebo kabel, který vede do Spojeného království. Do toho je opravdu zapojeno mnohem více věcí, aby nám tedy Spojené království vystoupilo z regulačního systému. Jsem si jistý, že tady náklady budou, ale musí být ještě vyhodnoceny. Děkuji. Já jsem nečekala, že se tak rychle dostanete ke mně. Pan Dance. Já vím, že je tady hodně otázek na Brexit, ale omlouvám se, je to věc, která se mě také týká. Teď jsme ve fázi, kdy musíme postoupit vpřed. Pokud nám to dovolí okolnosti a politická ega doma. Jedna z věcí, která mě nejvíce zaráží, je, že všude chtějí regulační konvergenci ve všech sektorech bez ohledu na to, v jakém odvětví působí. Já vím, že zřejmě dostanu diplomatickou odpověď, ale jaký by byl dopad na obchod mezi Spojeným královstvím a EU, kdyby si Spojené království přijalo svůj vlastní regulační režim, pokud jde o chemikálie? Protože to by se mohlo stát a bylo by dobré mít nějaké konkrétní představy o tom, jaký by to mělo dopad na tyto potenciálně dvě odlišné jurisdikce. Tak, prosím. Pokud se podíváme na to, nebo počkejte, já bych se měl vrátit do krok zpět. REACH na, má nejdříve v první řadě náklady a potom přicházejí tedy ty výhody. Nejdříve jsou registrační náklady, náklady na testování chemikálií, na sdílení údajů mezi výrobci stejné substance, potom náklady na risk assessment a potom implementování opatření, abychom se ujistili, že tato látka bude náležitě kontrolována v průběhu celého dodavatelského řetězce. Jsou to tedy předem vysoké náklady. Teprve potom přicházejí všechny ty výhody a to je trošičku ta odpověď na tu lhůtu 2018. Všechny britské podniky, které do května 21. do příštího roku eh, vlastně zaplatí všechny tyto prostředky, tak eh, budou, řekněme, na lodi a ti, kteří tedy odvedli tu dobrou práci, tak budou odměněni. Budou teprve tedy přicházet ty výhody. Pokud ovšem uděláte jasný, ostrý řez s žádnou dohodou poté, tak eh, tyto výhody, alespoň ty výhody v kontextu Evropské 7 a 20 nebudou eh, dotčeny. Ty podniky, které jsou eh, ve Spojeném království, jsou eh, v řadě případů vlastně dovozci. Pravděpodobně dovážejí přes evropské přístavy ale tedy působí ve Velké Británii, ve Spojeném království, jsou relativně mobilní, provedli tu investici a pokud chtějí tedy čerpat ty výhody, tak se mohou přesunout. A je zde otázka tedy evropského výrobce. Těch je hodně. Pokud nebude uzavřena žádná dohoda mezi EU a Spojeným královstvím, tak budou platit pravidla VTO, kvůli kterým ty podniky budou na evropském trhu méně konkurenceschopné už poté, co provedly tu investici. Děkuji. Děkuji. Tady už není více poslanců, to je mě opravdu líto, ale my jsme více než tři a půl hodiny dnes dopoledne diskutovali o glyfozátu. Zjevně to nebylo dobré pro zdraví poslanců. Zdá se, že socialisté lépe přežívají expozici glyfozátu než ostatní poslanci parlamentu. Takže já bych navázal na to, co tady říkali Julie a Seb ohledně Brexitu. Stejně jako britský poslanec mám podobné zájmy. Možná eh, vás tlačíme ke spekulacím a vy to moc dělat nechcete, ale já nechci tady slyšet žádný nový příběh, ale jaký by byl nejhorší scénář související s Brexitem? Protože pokud si dokážeme představit ten nejhorší scénář, tak můžeme udělat něco, abychom se mu vyhnuli. Nejhorší scénář, nejextrémnější scénář, který si dokážu představit, je rozvod s žádnou dohodou, s žádným vypořádáním ohledně toho, jak britské společnosti mohou zachovat své investice v rámci Evropské 27. Problémem bychom potom měli, no problém bychom potom měli v Evropské 27 s britskými společnostmi, které by se nepřesunuly do EU nebo by zde neměly nějakou filiálku. Tím pádem by zde byl nedostatek údajů. Já jsem říkal, že přece jen je opravdu hodně těch podniků, které tedy sídlí ve Spojeném království, ale mají filiálky v Evropě, takže tím by ta data byla k dispozici Ovšem zase musíme říci, že jinak by ty evropské údaje nebyly k dispozici britským podnikům. To by byl tedy ten extrémní případ eh, jasného čistého rozvodu. Děkuji. Paní Grostet. Ano? Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, ale byla jsem na jiném zasedání. A právě jsem vás slyšela, slyšela jsem také velmi dobré otázky mých kolegů o následcích tvrdého Brexitu. Tak v této perspektivě velmi dobře víme, že pokud se nedohodneme, bohužel, a pokud tedy půjdeme cestou tvrdého Brexitu, tak si můžeme představit, že v tomto případě nám může Spojené království říct, je nám jedno, co bude s Evropskou unii, já okamžitě snížím úrokové sazby a daně, abych znovu přitáhnul investice do mé země a britské podniky budou moci si v tomto případě říci žádný problém, nemůžeme uplatňovat nebo nemusíme uplatňovat evropská pravidla, budeme obchodovat jinak. Takže to je přece jen nebezpečí, protože to vše může na začátku způsobit recesi Spojeného království. Oni se ale mohou obrátit třeba na Spojené státy, hledat nová partnerství. Rec- recese Spojeného království to je recese i pro Evropskou unii. Myslím si, že důsledky by byly na obou stranách. To nám tedy jasně ukazuje, že rozhodně nemáme zájem na tvrdém Brexitu. Ale já si myslím, že podniky v tomto případě chemické podniky by nemuseli dodržovat naše závazky, naše pravidla. Takže to je problém. Pro mě tedy je to problém. Protože je to krok zpět. Jak to vidíte vy? Jak to cítíte vy? Protože vy nám říkáte, vy nám tady prezentujete věci, já tomu rozumím, že my chceme dokázat, že to, co jsme udělali prostřednictvím REACH, to je opravdu velký pokrok pro ochranu zdraví a životního prostředí, ale má to náklady. Vy nám říkáte, že výhody přijdou až později, ano, dobře, ale pokud nějaký bývalý partner se rozhodne, že už nebude nic dodržovat a že přijme hospodářská opatření, která velmi zkomplikují konkurenci Evropské unie, tak eh, jak to pociťujete vy? Jaké odpovědi bychom my přinesli? Mě to opravdu velmi znepokojuje. Pan Hansen? Děkuji. Já trošičku do té otázky vstoupím, protože některé ty věci byly mimo mé kompetence v mé současné pozici i v budoucí ohledně toho, co může Spojené království udělat, eh, aby získalo konkurenční výhodu, to je, myslím, zcela mimo rámec mých kompetencí těch současných. Mohu říci, možná jen zopakovat jinými slovy, jednu věc, a sice, že britské společnosti provedly tu investici při registraci podělili se o údaje, dali přístup ke svým údajům, provedli hodnocení rizik, implementovali zprávu rizik, aby zajistili bezpečné používání. Ty investice nejsou jen do životního prostředí a do zdraví. Přinese to také inovace a zvýší to konkurenceschopnost v dodavatelském řetězci na celém kontinentu. Takže nejde jen o investici do zdraví a životního prostředí, to je ano na prvním místě, ale pak je zde i ekonomický dopad. A tím právě jsem myslel ty výhody, které se budou tedy sbírat později. Záleží na tom, co se Spojené království rozhodne implementovat to bude výsledek jednání. Ovšem faktem zůstává, že investice byla udělána předem. Ať už si regulační systém vyberou jakýkoliv ve Spojeném království, tak všechny britské firmy splnily požadavky REACH. Všechny tyto investice už byly provedeny. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další chce položit nějakou otázku? Pokud ne, tak tím jsme uzavřeli naši debatu. Takže pokud chcete na závěr slyšení něco pronést, slovo závěrem. Ano, děkuji, velmi stručně. Jedna má část byla velmi ráda, že tady není více poslanců, takže jsem byl grilován poměrně po omezenou dobu, ale myslím říci, musím říci, že Vidíte, jak z mých úvodních slov, tak i z mých odpovědí na vaše otázky, že jsem člověk, eh, který je oddán své práci na polychemikálii, má poměrně široké znalosti, těší se na spolupráci s vámi v následujících pěti letech, ať už jde o implementaci, tak i o využívání kompetencí agentury ECHA pro dobro evropských občanů. Takže to je opravdu stručně z mé strany. Ještě jednou děkuji, děkuji za pozvání, děkuji paní předsedkyně i vážení poslanci, vám děkuji za otázky. Doufám, že mé odpovědi vám pomohly, abyste mě viděli v pozitivním světle pro následujících pět let. Děkuji, já myslím, že si zasloužíte potlesk. Uh, Jak jsem řekla na začátku, začali jsme okamžitě výměnou názorů, ale udělám teď krok zpět eh, k původnímu schématu. Viděli jste pořád jednání, eh, nejsou ale žádné námetky, budeme ho považovat za schválený. Žádost místo předsedy komise Ševkoviče výměna názoru bude posunuta na 27. října a v tomto důsledku bude bod číslo 14 týkající se endokrinních disruptorů posledním bodem našeho dnešního pořadu jednání. Schůze koordinátorů se bude konat poté. Takže to jsou oznámení změn. Then it's great. Um... Koordinátoři se sejdou zítra po hlasování. A budeme mít také workshop, který organizuje eh, skupina pro zdraví, eh, který předsedá kolega Petrlín a 16. října eh, se bude, budeme mít workshop týkající se terapie to začíná ve čtyři odpoledne a srdečně vás zvu, abyste se zúčastnili. Budeme mít také mimořádné zasedání výboru Envy ve Štrasburku. Bude to 23. října od 19.30 a budeme potom hlasovat o navrženém stanovisku týkající se obnovitelných energií dostali jste elektronickou složku a máme i tlumočení dnes tedy ve 20 jazycích. Také jste rovněž obdrželi elektronickou cestou doporučení. A pak, když nedojde k podání nějakých námitek či doporučení jiných, budeme považovat za schválená. A teď bod číslo 6 výměna názorů s komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin o kritériích pro hodnocení rizik pro životní prostředí. Já bych vám ráda připomněla, že na požadavek skupiny zelených se koordinátoři rozhodli zorganizovat tuto výměnu názorů s komisí a EFSO vzhledem k revizi Eh, hodnocení rizik pro životní prostředí týkající se geneticky modifikovaných organismů. A já teď tedy dám slovo komisi a EFSE, jdeme tomu na 15 minut. Nejprve paní Sabine Juliker z komise. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání k této výměně názorů. Jak ví celá řada z vás, v tomto týdnu později komise předloží regulačnímu výboru možné, možná stano, k pracování možných stanovisek návrh doporučení týkající se změny eh, směrnice z roku 2011 eh, týkající se eh, hodnocení rizik geneticky modifikovaných organismů geneticky modifikovaných rostlin, zejména pr, které jsou pěstovány v Evropské unii. E, tento návrh směrnice s pozměňovacími návrhy byly regulované v souladu s legálními povinnostmi, které jsou v článku 3 takzvané směrnice opt-out a je též v souladu s odpovídajícími články této směrnice týkající se adaptace v technickém pokroku. Chtěla bych ujistit členy parlamentu, že na základě vyčerpávajících diskusí s EFSou, které měly zabezpečit, aby všechny zásadní prvky byly zapracovány do tohoto dokumentu, proběhla na jedné straně a na druhé straně jsme měli odborné technické diskuse s členskými státy na tomto návrhu, které měly ujasnit vypracovávání jednotlivých ustanovení. Ráda bych zdůraznila, že tento text je koncensem technické aktualizace a rozhodně neznamená změnu politiky v této oblasti, zejména hovoříme-li o pozměňovacích nařízeních k určitým přílohám této směrnice. Domníváme se, že pozměňovacími návrhy tedy za prvé plníme naši legální povinnost, kterou jsme museli splnit v dubnu tohoto roku, ale daleko významnější je, eh, že se posílí hodnocení těchto rizik podle našeho názoru, protože se tady sníží určité nejistoty v současné metodologii a také e, poskytování dat by se mělo urychlit a bude přizpůsobováno poslednímu vědeckému vývoji. Velice stručně bych ráda upozornila na ty nejdůležitější změny. Jak jsem řekla, byli jsme požádáni, abychom pracovali na základě stávajícího dokumentu hlavních směrů EFSI a snažili jsme se zapracovat ty podstatné prvky tohoto dokumentu o hlavních směrech, které se týkají metodologie pro ekologická rizika geneticky modifikovaných organismů. Further details regarding the environmental risk assessment of GM plants and a relevantní závěry budou vypracovány v relevantních oblastech rizik. Kromě sledování aktuální metodologie jsme také využili příležitosti, abychom se podívali na horizontální záležitosti jako dlouhodobé nepříznivé dopady, tak jako kvalita údajů a také eh, žádostí na transformace. Také jsme zohlednili, že EFSA pokyny jsou zohledňovány pouze v geneticky modifikovaných rostlinách, zatímco podle našeho návodu by se to mělo týkat všech GMO, jak těch, které jsou uvedeny na trh, tak těch, které jsou ve výzkumu. V těchto přílohách upozorněme na to, že určité požadavky nejsou přímo spojena s hodnocením ekologického rizika pro uvádění na trh GMO rostlin a my jsme je dali do souladu se směrnicí týkající se aplikace pro eh, geneticky modifikované eh, potraviny a krmiva, tak, abychom hovořili konzistentním jazykem. Takže tady už můžete vidět, že to je skutečně velice odborná záležitost a odborná aktualizace a přizpůsobování se technickému rozvoji. Obdrželi jsme otázky, které se týkaly bodu úvodních ustanovení, v tomto případě eh, zejména bod úvodního ustanovení 9, kde bylo třeba vyjasnit, záležitosti, zejména v souvislosti eh, jsou eh, hry mezi eh, legislativou v oblasti GMO a pesticidů. Tady se nedomníváme, že by došlo k nějaké změně politiky a jednalo se spíše o, o vyjasnění. Důležité je podle našeho názoru, že tato záležitost byla vyjasněna v pozměňovacím návrhu k této směrnici, jak na jedné straně z odborného hlediska, na druhé straně také z, vědecké strán, z vědeckého pohledu. Co se týče legální stránky GMO, nemohou obsahovat opatření týkající se užívání pesticidů. Taková opatření mohou být realizována pouze na základě legislativy o pesticidech. A to je trošku vědečtější pohled. V současné době neexistuje žádná praktická zkušenost s herbicidy pojednávanými či hnojenými plodinami. To znamená, že se nedíváme zpět do historie. A proto v současné době neveme, nemáme v současné době relevantní ochranný eh, prostředek v souvislosti s GMO plodinami a dojde-li k tomu do budoucna, takový produkt bude muset být autorizován podle příslušné legislativy. A nyní bych ráda řekla pár slov o autorizování fitosanitárních produktů. A to samozřejmě také technická kompetence EFSI, ale máme tady proces dvoufázový, kdy aktivní substance je autorizována na evropské úrovni a druhá úroveň produkty na ochranu rostlin jsou rovněž analyzovány ve členských státech. To znamená, že hodnocení rizika na úrovni členských států je povinné. A to znamená, že pro jakoukoliv změnu pro zavedení nějaké rostliny GMO musí státy poskytovat hodnocení takové plodiny. Co se týče celého procesu pro produkty GMO a také specifika eh, legislativy jednotlivých států v oblasti legislativy, eh, budou znamenat, že členské státy eh, musí vyvinout specifická opatření podle své respektivní situace. Aby to bylo naprosto jasné, hovoříme vlastně o dvoufázovém procesu či postupu, kdy na jedné straně se jedná o, uděl, o vyhodnocování autorizací na evropské úrovni ze strany EFSA a eventuálně tedy autorizovány tyto produkty a odděleně a v důsledku toho nebo následně potom užívání pesticidů v GMO budou hodnocena co do rizik ve členských státech, kde je umožněno a povoleno pěstování eh, geneticky modifikovaných rostlin a zohlední ty specifické podmínky. A jenom pro vaše informaci, co se týče dalšího postupu, jak už jsem řekla, vedli jsme vyčerpávající diskuse, jak s EFSA, tak s členskými státy. My jsme tato opatření eh, oznamovali SPS a TPT a tento návrh byl také vystaven veřejné konzultaci. Dostali jsme určitou zpětnou vazbu od zúčastněných stran a komentáře, které jsme, dostavili, jsme do, dostali, jsme zahrnuli, když jsme aktualizovali tento návrh. Takže stanovisko komise ukazuje, že zásada subsidiarity a proporcionality byla plně respektována, že všechny kroky jsou v souladu s Eh, s podmínkami stanoveny kolegislativci, spolulegislativci a nepřekročili jsme naše implementační kompetence. Jak už jsem řekla předtím, reagovali jsme na naši legální povinnost, která eh, vyžaduje adaptaci na technický pokrok a riziko eh, ekolo, hodnocení ekologických rizik pro geneticky modifikované organismy bude posíleno těmito opatřeními tím, že se sníží nejistota a metodologie se zlepší a poskytování údajů by mělo být také urychleno i ze strany vědy. Děkuji. Zona. A nyní má slovo pan Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Z pohledu EFSA naší zodpovědností je provést analýzu rizik a environmentální analýza se týká tedy jak GMO, tak pesticidů. A to samozřejmě podle nařízení o pesticidech a zde je klíčová analýza té aktivní látky a potom je na o zodpovědnosti členských států by využili doporučení EFSA při autorizaci eh, látek na ochranu rostlin. Metodologie analýzy rizik závisí na specifikách každého jednotlivého případu. Máme zde specifické pokyny EFSA, o GMO i pesticidů, máme také stanoviska EPP panelu, který zodpovídá za pesticidy a jejich eh, analýzu ekologického rizika a naše povinná zodpovědnost. Znamená, že zde máme i pokyny mm, odborného panelu EFSA a analýzou environmentálních rizik, GMO i pesticidů. Co se týče analýzy pesticidů, tak harmonizace cílů ochrany mm, bylo navrženo ze strany EFSA a analýza pesticidů momentálně velice mm, rozsáhlá. Z vědeckého hlediska chceme potvrdit to, že při analýze hodnocení pesticidů se to řeší například na evropské úrovni, aktivní látka, která, kde se zohledňuje obecné ekologické riziko. A potom druhé hodnocení, které provádí členský stát u jednotlivých plodin a jednotlivých typů použití. A tam je tedy jejich zodpovědnost a kde jde o to tedy výrazně zohledňovat dopady na životní prostředí v jejich legislativě. My zde nemůžeme rozhodovat v tom procesu, ale můžeme potvrdit, že ta analýza environmentálního rizika v souvislosti s pesticidy používány u GMO plodin znamená vysokou míru ochrany která je očekávána a která je definována v příslušné legislativě týkající se pesticidů. Děkuji. Děkuji vám. A nyní, kolegyně a kolegové, kdo se chcete přihlásit o slovo? Tak několik z vás se hlásí. Se píšeme si to. Jako první má slovo pan Brennan. Ano, nevyhnutelná otázka Brexitu. O tématu GMO. Je zde takový scénář, že mimo EU Spojené království se vydá cestou GMO a EU se cestou GMO nevydá. A byli byste oba, uh, ochotni zde spekulovat o tom, čemu by to mohlo vést? Děkuji, paní Házenkamp. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám několik otázek. První otázka. Eh, už od roku 2002 jsou zde ty směrnice eh, o GMO a EFSA pokyny vznikly v roce 2010 a nyní při tom pozměňování směrnic, tedy změní to změní. A teď se chci řek, zeptat, zda za tu dobu nenastal nějaký technologický pokrok, pod, proč používáme pokyny z roku 2010, aniž by se aktualizovaly. A obecně by mě zajímalo, proč to tak dlouho trvalo, než vznikly. Byly tam nějaké konflikty s členskými státy, průmyslem, jinými aktéry. A komise zde uvedla, že to je jenom technická změna a technická úprava, která zohledňuje aktuální stav technologií a vědy, ale já si myslím, že tady jde o víc. Zvláště ten šestibodový přístup v tom návrhu, s tím já mám problém, protože to je více než pouhá technická aktualizace. A neodráží to nikde východiska té základní legislativy, například princip prevence, dlouhodobé dopady, analýza kulminace, to v těch eh, krocích není nikde odraženo a já si myslím, že to je promarněná šance. Zvláště tehdy, když Evropský parlament opakovaně si stěžoval proti schválení různých GMO a když půjdeme dále touto cestou, tak to není moc produktivní cesta. Proč komise tuto příležitost nevyužila? A na závěr, ráno jsme hovořili o vlivu průmyslu na vědecký výzkum a také téma doporučení EFSI. A teď by mě zajímalo toto. Myslíte si, že tímto návrhem e, můžete opravdu uklidnit Evropský parlament a že s tím Evropský parlament bude spokojený? Děkuji. Děkuji, pan Hesling. Děkuji vám. Mně ještě to není úplně jasné, tak se chci zeptat komise. Pochopil jsem to správně, to ekologické hodnocení herbi, eh, GMO tolerujících herbicidy, kde se to má odehrávat? To má být pod směrnicí GMO anebo v legislativě pesticidů? Já mám pocit, že to chcete jako vyjmout a potom prostě ty pesticidy schvalovat za spolúčasti členských států. Já myslím, že to není rozumná cesta. Měli byste to jasně říci, kam byste to tedy chtěli zařadit a kde by to bylo nejvíce smysluplné. Děkuji a teď pan Baláš. Ano, děkuji. Pár otázek. Především ohledně toho, jaké právní schéma bude přijato a jaké dnes máte informace o proliferaci klasických GMO. Já se potom dostanu k těm dalším. Nové GMO. Máme hodně prací, které se týkají těch eh, takzvaných nových hybridů, zda jsou nebo nejsou zařazeny mezi GMO. Mě by zajímalo, jak se k tomu teď staví EFSA, především pokud jde o vědeckou definici těchto hybridů. Pokud jde o regulační požadavky, tak teď se obracím na komisi. Jak to vypadá v této věci? I don't have any other names on my list. Nikdo další se nehlásí. Takže zástupci, ne? komise a pak pan Terazone. Pokud byste tedy, eh, vážená zástupkyně komise, chtěla zareagovat. Děkuji vám, paní předsedkyně, za příležitost zareagovat. Myslím, že zde musíme jasně vyjádřit, co bylo žádáno po komisi a k čemu má komise mandát v této souvislosti. Jak už jsem zmínila, my zde vlastně reagujeme na zákonnou povinnost článku 3 směrnice z roku 2001 číslo 18. A zde máme velice jasně definovaný mandát, který je ale definován také velice úzce a sice aktualizovat přílohy a zaintegrovat pokyny. A sice ty pokyny, které časem vznikly v EFSE, tedy pokyny z roku 2010, zahrnout tyto pokyny, co se týče analýzy environmentálního rizika v souvislosti s geneticky modifikovanými rostlinami. A zde si myslím, že jsem, že můžu odpovědět na řadu otázek, které zde zazněly a naznačovaly, že tento eh, za, tato zacílená omezená změna je možná promarněná příležitost nebo nezohledňuje nejnovější vývoj, Eh, v souvislosti s novými postupy, šlechtění a nebo v oblasti GMO. Dámy a pánové, eh, musím vám říct, že prostě zde komise měla velice jasný a omezený mandát. A ten my tady naplňujeme. A to i s odkazem na příslušný článek 27 je ten mandát tak úzce vymezený, že jsme byli vyzváni, vyzváni zde opravdu jenom to přizpůsobit technologickému pokroku. I když někteří poslanci by si přáli, aby ta změna směrnice byla výraznější, že je tak na čase nebo nutné, tak k tomu my jsme v rámci eh, tohoto mandátu prostě neměli tu možnost. E, to je ten mandát z roku 2017 z dubna. A k té délce, jak dlouho to trvalo, ten mandát po nás chtěl, abychom to uč- e, učinili kroky do 3. dubna 2017, což jsme učinili. Předložili jsme ten návrh včas a od té doby tedy provádíme ty procedurální kroky a diskutujeme s členskými státy na úrovni různých stálých regulačních výborů. A je tu ten plánovaný harmonogram, který zde byl od začátku a takto naplánovaný harmonogram zde byl také vytvořen v souvislosti s pokyny EFSA z roku 2010 o analýze environmentálních rizik a ten časový rámec je velice úzce nastaven. V rámci něhož tedy máme předložit tento pozměňovací návrh. Potom zde zazněla poznámka, že tento pozměňovací návrh je něco více než pouhý technický pozměňovací návrh. Ano, mohu více upřesnit, jaké jsou ty technické prvky Týká se to těch základních prvků eh, z pokynů EFSA z roku 2010. Tam je tedy ta šestikroková metodologie pro analýzu ekologického rizika u GMO a tím by měla být zodpovězena i otázka, která zněla, kde se vlastně nachází ta analýza GMO, v rámci čeho se odehrává je to v rámci té legislativy týkající se GMO. A zde v rámci eh, odborné vědecké analýzy eh, příslušné plodiny, tak jak je to předkládáno k analýze EFSA. Analýza rizik v případě pesticidů a produktů v souvislosti s příslušným GMO proběhne mnohem detailněji než eh, v kontextu legislativy o pesticidech. Zohledňují se podmínky členských států tam, kde hodlají pěstovat danou plodinu. A také zde máme v rámci té směrnice o šlechtění možnost opt-outu a je zde pravděpodobně omezený počet členských států, které si zde zvolí opt-out oblasti kultivarů a přizpůsobí se svým specifickým podmínkám, ale ta hlavní část té analýzy týkající se GMO se odehrává v rámci toho hodnocení té eh, geneticky modifikované plodiny v rámci Eh, to podání žádosti o GMO a ta další část, jak už jsem říkala, se odehrává později a tam jsou mnohem specifičtější požadavky na data. Týká se to tedy specificky eh, příslušných eh, přípravků v souvislosti s danou GMO rostlinou. A i když zde momentálně není žádná oploděná, eh, schválená v EU, která by byla tolerantní vůči herbicidům, takže aspoň zatím o tom tady žádný doklad nemáme. Takže, jak zde už řekla EFSA, v rámci stanovisek z minulosti, tak opatření v oblasti míry rizika tam se může analyzovat eh, to použití toho produktu v rámci schvalování daného pesticidu. Takže já doufám, že jsem to řekla. Jasně, ten mandát máme jasně eh, daný. Eh, v té směrnici je rozsah působnosti, v jakém kontextu fungujeme a prvky pokynů a ráda bych zde znovu zdůraznila, že tato aktualizace je legislativy opravdu technického charakteru a je plně v souladu s mandátem uděleným v rámci tohoto zmiňovaného článku. Děkuji. A nyní pan Tarazona. Thank you very much. Děkuji. Já jsem vědec takže nebudu schopen zodpovědět politické otázky, zaměřím se tedy na otázky vědeckého charakteru. To si myslím, že parlament od EFSI očekává. Vědecké hodnocení potvrdilo, že jak nové, tak eh, starší GMO musí být předmětem vědeckého hodnocení je to tedy hodnocení rizik. Takže vychází z podmínek použití. Tady hovoříme o pesticidech, které používají GMO plodiny. Je to tedy analýza rizik související s tím konkrétním pesticidem a s jeho aplikací. Takže to závisí nejen na jeho použití, ale také na vlastnostech pesticidu a jak jsem říkal, EFSA posuzuje tu účinnou látku a členský stát a všechna ostatní kritéria související s použitím. Takovéto hodnocení tedy probíhá bez ohledu na to, zda je to běžná plodina nebo geneticky modifikovaná plodina. Toto tedy platí podle nařízení o pesticidech. Pokud jde o GMO, tak tady je na parlamentu, radě a komisi, aby přijali rozhodnutí, zda tedy dojde k nějakým změnám, zda je tedy potřeba pokrýt to novým hodnocením. Podle nás je tato změna zásadní pro analýzu rizik a my už teď pracujeme na tom, abychom vyhodnotili riziko pro jiné možnosti, pokud toto tedy budou zákonodárci požadovat. Děkuji, tím jsme tedy uzavřeli tento bod na pořadu jednání a můžeme přistoupit k dalšímu bodu. A to je výměna názorů o návrhu vědeckých kritérií pro endokrinní disruptory. Myslím, že komisi tady zastupuje pan Berend. Takže má to slovo na maximálně 15 minut, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh aktu přenesené pravomoci přijala komise, je implementací povinnosti, kterou má komise podle článku 53, aby tedy navrhla kritéria pro identifikaci látek, které působí jako endokrinní disruptory. A tato kritéria by měla nahradit eh, ta prozatímní kritéria, která jsou zatím stanovena. Souvisí to se zvláštní klauzulí v článku 5, kterým se vytyčují výlučná kritéria pro případy, kdy účinná látka nemůže být schválena pro užití v biocidních přípravcích a mezi nimi je tedy vlastnost nebo jsou látky, které mají endokrinní disrupční účinky na lidi. Komise před vydáním tohoto aktu vedla širokou konzultaci s experty. Vždy byl přítomen jeden či více zástupců z Evropského parlamentu. A také jsme se rozhodli, že předložíme nejen kritéria související s identifikací endokrinních disruptorů pro lidské zdraví, ale také pro životní prostředí. To jsme udělali především v zájmu jasnosti, aby všichni aktéři, to znamená podniky, které požadují schválení, ale také orgány členského státu, které žádosti posuzují, měly stejná kritéria v roce a tím pádem aby zde byla větší předvídatelnost než v současné situaci, kdy žádná taková kritéria pro životní prostředí neexistují. Rád bych také zdůraznil, že když komise tedy navrhovala tento akt v přenesené pravomoci, tak eh, vycházela z paralelního návrhu v kontextu nařízení na ochranu rostlin, tedy nařízení o pesticidech. Tam si určitě vzpomenete, že byla vedena debata před hlasováním, které proběhlo pouze minulý týden. Obsah těchto aktů je v podstatě totožný, protože komise je přesvědčena, že stejné účinné látky mohou být použity v biocidních přípravcích i v pesticidech. Nedávalo by smysl mít odlišná kritéria, takže stejná látka by byla v jednom kontextu identifikována jako endokrinní disruptor a v jiném kontextu ne. Tím pádem jsme se plně podřídili nařízení, které bylo prezentováno pro pesticidy nebo látky, tedy pro zdraví rostlin. Kvůli tomu, že regulatorní kontext je trošičku jiný, tak v BPR jsou ta kritéria, která vedou k vyloučení, omezena pouze na lidské zdraví a kromě toho jsou zde tedy výjimky, které umožňují výjimečně za jistých podmínek chválit látky, které jsou považovány za endokrinní disruptory. Je to tedy u biocidu trošičku odlehčenější než u pesticidu. Tato kritéria podle nás jsou jasným pokrokem v porovnání s prozatímními kritérii, protože tato prozatímní kritéria nejsou vhodná, nevedou k tomu, co se od nich očekává, identifikují látky jako endokrinní disruptory, i když se o tyto látky vůbec nejedná. A kromě toho některé látky zase naopak nejmenuje, ty by tam měly být zařazeny. Je důležité, aby ten akt v přenesené pravomoci vstoupil v platnost co nejrychleji, protože to bude velký pokrok v porovnání se současnou situací, pokud je o ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že navrhovaná kritéria chrání lidské zdraví a životní prostředí, vycházejí z definicí a principů, které jsou v souladu s dnešní vědou a s chemickou legislativou v nejširším slova smyslu vycházejí ze široce podporované definice Světové zdravotnické organizace o tom, co to je endokrinní disruptor. Vychází se ze všech vědeckých eh, informací, všech dostupných vědeckých poznatků, ať už jde o lidi, důkazy na zvířatech nebo in vitro. Pokud není doložen opak, tak důkazy na zvířatech jsou považovány za relevantní pro člověka. Úroveň ochrany je porovnatelná, porovnatelná s karcinogenními nebo toxickými látkami pro reprodukci. musí tedy být provedena analýza všech dostupných vědeckých poznatků. To je stejné jako v nařízení CLP, tedy o těch karcinogenních a toxických látkách. Navrhujeme, že by mělo stačit, kdybychom měli plauzibilně biologický efekt mezi endokrinně disrupčním účinkem a projevem Nemusí to být eh, striktně kauzální účinek, takže v tomto smyslu jsme ještě protektivnější, ochraňujeme tedy více než eh, definice VHO. Otázka je, zda bychom měli specificky zmínit možnost využít eh, údaje o jiných látkách při identifikaci konkrétní látky a je to možné, i když to není explicitně tedy zmíněno v aktu v přenesené pravomoci. Je to proto, že u biocidů v tom nařízení máme tedy tu možnost read across, tedy využití těch údajů o jiných látkách a také, jak jsem říkal předtím, Používání přístupu založeného na důkazech eh, umožňuje používání údajů o jiných látkách, které mohou být tedy promítnuty na tuto konkrétní látku. Další věc, která byla hodně diskutována při přípravě, je fakt, že náš návrh se dotýká identifikace buď tedy aktivních nebo tedy účinných látek, anebo doplňujících látek, které jsou použity v biocitních přípravcích které mají účinky jako endokrinní disruptory. To vyvolalo jistou debatu, protože někteří si mysleli, že mandát, který má komise, je omezen pouze na účinné látky, ale tak to není. Naše právní analýza jasně ukazuje, že ten mandát umožňuje identifikaci také těch koformulantů, stejnými kritérii, jako se identifikují ostatní endokrinní disruptory a nebylo by logické, aby se tato kritéria uplatňovala pouze na účinné látky ve složených biocidních přípravcích, ale ne na ty jiné složky, na ty koformulanty, přičemž ta expozice by byla stejná. To je možná vše na úvod, ale samozřejmě jsem připraven zodpovědět jakékoliv dotazy nebo reagovat na komentáře, které ke mně mohou směřovat. Děkuji. Děkuji. Nyní tedy zahajuji rozpravu. tak nejdřív si sezbíráme zájemce. Já jsem vás viděla, paní Grostet. Děkuji. Děkuji za ta vysvětlení, která nám byla přednesena. Já patřím k těm, kteří byli minulý týden v menšině při hlasování a kterým se nelíbí výsledek hlasování. Teď si kladu otázku, jak to vypadá s členskými státy, protože velmi dobře víme, jaký problém máme s GMO. Vyplývá to především z různých stanovisek členských států. Komise navrhuje nějaké stanovisko, ovšem každý si potom dělá u sebe, co chce. A tak se ta otázka GMO vyřešit nedá. Má otázka na Evropskou komisi je, jak to vypadá v radě, Došlo k nějaké změně stanoviska v členských státech? Můžeme si představovat, eh, že jednoho dne dospějeme ke skutečnému evropskému stanovisku k GMO, anebo budeme muset ještě dlouho čekat? Děkuji, paní Gutaland. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji komisi za tuto prezentaci. Já mám jednu jednoduchou otázku. Jak váš akt v přenesené pravomoci ovlivňuje zákaz prodeje široké veřejnosti biocidního produktu, který má vlastnosti endokrinního disruptoru podle článku 94d. Pokud by tedy ten akt v přenesené pravomosti vstoupil v platnost, pořád by ještě platil tento zákaz? To je velmi jednoduchá otázka a já očekávám přímou a jasnou odpověď od komise. Um, Madame Gerling. Paní Gerling? Ano, děkuji. Já jsem se chtěla zeptat na příští kroky. Slyšela jsem od komise na různých úrovních, velmi často, že po hlasování minulý týden nehodlají přijmout žádné zvláštní kroky, ale předpokládám, že musí situaci znovu zvažovat. Já si dělám starosti ohledně toho, jak dlouho bude trvat, než bude zohledněn poslední vědecký výzkum nebo poslední vědecké poznatky a než najdeme prostor k uplatnění těchto nových vědeckých poznatků. To také ovlivnilo mé hlasování. Minulý týden máme falešná negativa, falešná pozitiva a to nikdo určitě nechce tak nevím, jak komise bude nadále vytvářet horizontální kritéria, která by platila pro různé zákony, pro různé legislativní akty. Máte nějaký plán, jak to vyřešit? A co od vás můžeme očekávat? Děkuji. Paní Dali? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také komisi. Jak všichni víme, parlament zaujal staj- silné stanovisko, pokud jde o endokrinní disruptory v pesticidech a odmítli jsme záměr komise zavést výjimky. Já mám ale otázky na komisi. Co komise udělá s tím návrhem o biocidech? Vzhledem k tomu, že tady mohou vyvstat velké rozdíly mezi pravidly a kritérii pro biocidy a pesticidy. Evropský parlament opakovaně volal po vytvoření vědecky podložených horizontálních kritérií, jimiž se stanoví co je vlastně látka působící jako endokrinní disruptor, abychom zajistili ochranu veřejnosti před endokrinními disruptory. Ale pořád máme velký problém s tím textem aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o důkazní břemeno. Je to tam vlastně formulováno tak, že pokud nebudou doloženy účinky tak eh, látka nemůže být považována za endokrinní disruptor. Takže z čeho komise při takovémto přístupu vychází a jak ho může ospravedlnit? Děkuji, paní Házenka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Minulý týden jsme měli hlasování o kritériích pro pesticidy. Ve Štrasburku jsme tam hlasovali a Evropský parlament dal najevo, že neustoupí lobby průmyslníků a že politika za zavřenými dveřmi a polovičatost komise je neakceptabilní. A nyní předkládáte úplně stejná kritéria u biocidních prostředků. No já tomu nerozumím. Já si myslím, že se to odehrává proto, jenom proto, že si myslíte, že to komisi prostě projde. Vědci, spotřebitelé, lékaři, všichni prostě varují před endokrinními disruptory a příliš slabými kritérii. Evropský parlament vyšla jasný signál a vy předložíte návrh, kde celá řada těch endokrinních eh, disruptorů zase vlastně může v klidu projít. Já si myslím, že to je opravdu nepřijatelné. Paní Delej. Děkuji. Moje kolegyně Françoise Grostet právě řekla, že jsme byli zklamáni, e, že jsme nedospěli k dohodě s těmi námitky, které tady zazněly. Myslím si, že je lepší nedokonalou legislativu než vůbec žádnou legislativou, vzhledem k tomu, když se podíváme, jak se dnes nakládá s endokrinními disruptory. A tváří v tvář se to situaci jsem velice zneklidněna, co se týče ochrany zdraví našich občanů protože nic je dnes nechrání eh, před těmito endokrinními disruptory. Takže já bych ze strany komise ráda věděla, jak vypadá bezprostřední perspektiva za rok, za dva, za tři, za deset. Ne za tři, za pět, za deset let. Co se stane zítra, abychom chránili zdraví našich občanů? Uh, A tím jsme dospěli na závěr seznamu řečníků. Chce hovořit ještě někdo? Nikoliv, takže já dám slovo panu Berenovi za komisi. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji ctěným poslancům za jejich otázky. Dovolte, Abych začal otázkou paní Groste týkající se situace se členským a ve členských státech rada rozhodla, nebo lépe řečeno je v procesu rozhodovat, nenamítat nic vůči tomuto aktu přenesené pravomoci eh, v rámci tedy nařízení o biocidech. To tedy znamená, že ze strany rady tady jsou žádné námitky k tomu, aby akt přenesené pravomoci vstoupil v platnost tak, jak ho navrhuje komise. Otázka týkající se dopadu kritérií navržená v článku 19.4d, kde je zákaz prodeje biocidních produktů, které mají endokrinní eh, škodící vlastnosti eh, veřejnosti. Já jsem nebyla si moc přímý, tak se snažím na to zareagovat. Teď já si myslím, že to souvisí také s tím, co jsme slyšeli eh, minulý týden, a sice týká se to ustanovení identifikování endokrinních disruptorů s ohledem na, ochranu, na, ochran, na životní prostředí a zejména s velmi sníženou skupinou nezacílených organismů. My jsme, tedy jak už jsem vysvětlil minulý týden a mohu to pouze zopakovat, substance, který, které měly být pokryty, eh, měly nezamýšlený způsob akce týkající se hmyzu a eh, považují se za spíše užitečné v termínu deotoxi, deotoxici, detoxicity všude. Článek 19.4d eh, v nařízení o biocidech se nevztahuje na nezacílené organismy, ale na všechny. A je tomu skutečně tak, že jak substance, eh, které mají buď zamýšlený nebo nezamýšlený endokrinní disrupční efekt, spadají pod tuto specifickou doložku stejným způsobem jako substance, aktivních látek pro tedy zamýšlené a nezamýšlené. A specifické ustanovení regulátorů a e, týkající se e, nezacílených či nezacílených organismů ukazují, že produkty obsahující takovéto substance nemohou být prodávány veřejnosti. Paní Gerling a také paní Delej se ptali na naše záměry týkající se dalších kroků. No to tak trochu závisí na tom, co se stane teď v parlamentu eh, s tímto aktem v přenesené pravomoci, který byl navržen nejprve. Eh, musíme očekávat, než přijde, než budeme dělat další doporučení týkající se dalších, eventuálně nových návrhů o kritériích endokrinních disruptorů v kontextu pesticidů. Mnozí se tady zmínili o tom, že tato kritéria by měla být koherentní a stejná a samozřejmě mm, ten směr, který budeme sledovat, bude záviset na situaci tohoto aktu v přenesené pravomoci. V širší perspektivě komise již oznámila, že před předloží návrh týkající se obnovené strategie o endokrinních disruptorů, ale jsme v takovém tom prvním stádiu reflexí a samozřejmě e, i naš tato kritéria o pesticidech, nebo ta situace s pesticidy ovlivňuje naše úvahy. Pan Gerling také hovořil o e, kritériích pro pesticidy a bio. CIDy, které by měly být nahrazeny co možná nejdříve takovými kritérii, která budou vhodná. A také jsem slyšel paní Házenkamp a paní Dali, které říkali, že náš návrh není eh, příhodný, protože vyžaduje příliš vysokou úroveň průkaznosti. My s tím nesouhlasíme. My si myslíme, že požadovaná úroveň průkaznosti je naprosto srovnatelná s tím, co jsme požadovali k jiným, například multogenicinitě nebo toxicitě jiných produktů. Není nezbytné mít vždycky specifická údaje pro jednotlivou substanci a závažnost průkažnosti nebo její vážení může být také bráno v potaz. Co se týče navržených kritérií, eh, v souvislosti tedy eh, s výčitkou, že tady je vyžadována příliš velká úroveň průkaznosti, se domníváme není na místě. A proto jsme také navrhli eh, požadavky pro revize nejpozději po sedmi letech. Může být to být i dříve, pakliže důkazy by ukázaly na to, že kritéria nejsou správná. My se domníváme, že to, co navrhujeme, je naprosto v souladu s tím, co se žádá protože i nám leží na, na srdci vysoká úroveň ochrany zdraví. Máte ještě nějakou jinou otázku, protože máme dost času, paní Odland? Děkuji. To je spíš pro, na vás, paní předsedkyně. Já jsem chtěla poděkovat komise pro jasné odpovědi na mé otázky týkající se zákazu. A na co se chci zeptat je, co vy jako předsedkyně tohoto výboru učiníte, abychom tento slib dostali písemně, a abychom měli i písemně e, to, co tady dnes řekla komise. To je tedy můj požadavek na vás. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. To jsem si poznamenala. Děkuji komisi, řek, děkuji všem kolegům. Tím jsme dospěli na závěr pořadu našeho jednání. Uvidím vás všechny zítra v 9 ráno.